žen v těch řídících pozicích, to je určitě dobrá zpráva. A musím říci, že Evropa nebude spravedlivá, jestliže nezajistíme skutečnou rovnost mezi muži a ženami. To je velmi důležité pro naši politickou skupinu a tady vám děkujeme za tu práci, kterou jste v této věci odvedl. Bohužel konzervativní síly na radě a v parlamentu zablokovaly další pokrok. Tady my vás neviníme. A chtěli bychom vám poděkovat, poděkovat za váš přístup, za vaše nasazení chtěla bych navázat na to, co jste řekl. Evropa musí bojovat proti nacionalismu, protože Evropa je projekt koexistence, soužití v míru. A my vám tady děkujeme a máte naši plnou vděčnost a respekt. Děkuji. Slovo má pan předseda Čološ. Monsieur le président. Vážený pane předsedo Evropské komise, drahý jean Claude, Rád bych využil této důležité chvíle a poděkoval vám za vaši práci v čele Evropské komise a za celou vaši kariéru přesvědčeného Evropana. Poučili jsme se od vás o tom, co to znamená být skutečným Evropanem. Děkuji mnohokrát. My jsme museli během vašeho mandátu překonat eh, finanční krizi, migrační krizi a řešit Brexit. Zachoval jste evropskou jednotu a myslím si, že všichni tady vám za to děkují, protože tato evropská jednota je největší naší hodnotou. Někteří říkali, že vaše komise byla komise poslední šance. Teď se vytváří nová komise. Doufáme, že vytvoříme užitečnou Evropu pro své občany. To je stále hlavní hlavním přáním Evropského parlamentu. Takže teď bychom chtěli mít komisi nové šance, ne poslední šance. Přesto jsme ale mnoho dosáhli během těch posledních let, ve kterých jste stal na čele Evropské komise. Mohl bych uvést řadu konkrétních příkladů, ale zastavím se hlavně u Junkrova plánu. Mám totiž za to, že jsme zatím o tomto plánu příliš nehovořili. Je to plán, který byl zpočátku kritizován nicméně měl konkrétní pozitivní dopad a ukázal užitečnou Evropu a efektivní Evropu řadě malých a středních podniků, které teď se pouští do inovativních projektů. Říkal jste, že jste chtěl političtější komisi a myslím si, že se vám to podařilo a že nadcházející komise budou muset být ještě političtější, protože politikou hledáme evropská řešení na konkrétní problémy Evropanů. Budeme muset posílit dialog mezi evropskými institucemi a proevropskými silami, tak abychom krůček pro krůč, po krůčku vytvářeli tu Evropu, které jste se zavázal. Děkuji vám mnohokrát, Jean-Claude Junckře, a děkuji mnohokrát celé vaší komisi za to, že jste nám ukazovali, co to Evropa a pracovat pro Evropu je. Děkuji. Prezidente. Děkuji, slovo má pan předseda Lamberts. Vážený pane předsedo, milý Jean-Claude, jménem skupiny Zelených, ale bych chtěla říci, že vám tedy děkuji za těch posledních pět let. Já jsem před pěti lety vás podpořil, hlasoval jsem pro vás, abyste byli předsedou Evropské komise a vy tedy z Lucemburku jste který e, pochází ze země, která je poněkud neprůhledná, je to takový daňový ráj. A možná ale na druhou stranu to bylo kus prospěchu. Vy jste tady pracoval společně s Margaret Vestager, zpět Pěrem Moskovičem a Během vaší legis, vlastního funkčního období otázka daňové spravedlnosti skutečně pokročila, ale stále ještě je tady velká překážka a totiž, že členské státy nechtějí tvrdošíně odmínění veškerou daňovou harmonizaci. Vy jste mohl obejít asi tuto překážku pomocí článku smlouvy, ale neučinil se tak. Ale na druhou stranu váš úspěch v oblasti sociální spravedlnosti, myslím říci, že vy jste jako, se působit jemněž jako sociální demokrat, i když jste z EPP, směrnice o vyslaných pracovnicích, pak jste zavedli ten Evropskou eh, úřad pro práci a také ten eh, pilíř sociálních práv, to vše je skutečně obrovský úspěch a je to tedy úspěch váš a vaší komise. A také jste přijal, bylo to v pondělí, eh, Eh, uplatňování pravidel eh, Evropské ekonomické zprávy. Takže nebyli jste takovou, znešenou cestou té austerity, která by byla taková naprosto zaslepená, nestarala se o lidskou důstojnost. Já si myslím, že vy jste se skutečně snažil i na nějakou kolektivní osob, kolektivní solidární odpověď na problém migrace a opět zase rada veškerý možný pokrok zablokovala. A skutečně až tvrdošíně prostě pracovala na tom, by se zachovala ta pevnost Evropa. Takže co se týče vašich sociálních úspěchů, tam je to nepopiratelné, ale vaše eh, ekologické svědomí, na tom byste měli ještě pracovat. Náš společný dům eh, hoří, to klima je v hrozném způsobě, mizí nám biodiverzita a zdroje se brzy vyčerpají. A co se týče těch eh, dohod o volném obchodu, tak jak jsou momentálně napsány, to skutečně není zcela v pořádku, protože se to zaměřuje zejména za obchod a takové ty pravidla environmentální a sociální, to je spíš taková ozdoba, není to většinou závazné. A dále Eh, společná zemědělská politika, tam jste se zal, eh, zaměřili skutečně pouze na produktivitu, na úkor klimatu a biodiverzity. Navzdory tomu, co jste eh, slíbila, my to velice litujeme, protože vy jste přišel s našimi skupiny na naši skupinu před pěti lety, vy jste zablokoval veškeré možné zákazy endokrinních disruptorů. A vaše komise často také byla jednala ku prospěchu zájmu velkého bizmisu. Například chránili jste obchodní tajemství, ale nechtěl jste chránit oznamovatele. A co se týče automobilek, tam také víme, jak situace vypadala. Takže já na vaši komisi budu vzpomínat tak trochu se smíšenými pocity. Ano, bylo tam mnoho úspěchů, ale bylo tam mnoho výzev, které jste zcela nezvládli. Eh, ano, vy jste řekl, že jste komise poslední šance, výsledky eh, z voleb eh, z května byly relativně v pořádku, ale já si myslím, že ta logika národních preferencí jaksi ne, nepřispěla k nějakému dobrému výsledku. A my stejně jako vy se stavíme proti takovéto logice. A uvidíme, jak tedy bude vypadat komise, která přijde po vás jak se bude chovat její předsedkyně, zase tedy bude věnovat těm důležitým tématům. A my se snažíme usmířit všechny Evropany se myšlenkou toho, že evropská integrace je něco pozitivního. Děkuji vám. Grazie, presidente Zanni. Ale... Děkuji, slovo má pan předseda Zany. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Juncker? před pěti lety, když jste se nám představil v této aule, já jsem vyjádřil velkou nejistotu, pokud jde o to, zda vy jste ta správná osoba pro obnovu Evropy. Nicméně ty pochybnosti jsme měli a po pěti letech říkáme, ty pochybnosti se nám potvrdily. Vy nám teď předáváte Evropu v horším stavu, než když jste se jí ujal před pěti lety. Je to Evropa rozdělená, Evropa oslabená, Evropa nemocná, která není schopná reagovat na moderní výzvy a má tři hlavní problémy, které vás vás občané prosili, abyste vyřešili jednak problém se zvládáním migračních toků, dále problém hospodářského růstu a problém v oblasti vnitřní bezpečnosti. Vaše komise během tohoto pětiletého mandátu naprosto selhala ve všech těchto třech cílech. A e, příčiny nemůžeme hledat mimo tyto instituce. Ty příčiny jsou interní, vnitřní, jsou to chybné politiky, které vy jste realizoval. Jsou to chyby, kterých se dopustila i komise. Vy jste tady hovořil o údajných úspěších vaší komise, hovořil jste o růstu, jenomže růst. Evropa ztrácí půdu do nohama, pokud jde o další velmoci za našimi hranicemi. Vy jste hovořil o deindustrializaci. V současné době eh, mnoho evropských firm zbankrotovalo, už vůbec eh, nefunguje eh, tady se stalo to, že vy jste mluvil, respektive vy jste mluvil o nějakých stovkách miliard investic, jenomže vy jste slíbil našim institucím 315 miliard. Já nevím, jestli 50 toho, co vy jste sliboval, můžete označovat úspěchem. Vy jste eh, říkal, že eh, je tady miliony občanů, kteří budou s vaší prací spokojeni. No, možná budou spokojeni s tím, že vy se odeberete do penze, ale uh, můžete být spokojen, protože vaše nástupkyně by mohla to dotáhnout ještě hůř, ještě do horší pozice a my se budeme snažit, zasadíme se o to, aby ty vážné chyby, kterých vy jste se dopustil, už se neopakovaly. Děkuji. Eh, Děkuji, slovo má pan poslanec Legutko, prosím. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo Junkře, na samý začátek bych chtěl uznat, že jste oddaným služebníkem veřejnosti. A chci říci, že za spoustu dobrých věcí bychom vás měli pochválit. A to tež platí i pro práci vašeho týmu. Například snaha posílit vnitřní trh, zajištění lepší bezpečnosti dodávek energie, pákový efekt investic do ekonomiky, snaha posílit malé a střední eh, zemědělské podniky a plus pár dalších věcí. To bychom určitě neměli opomíjet. Na druhou stranu byli jsme řadou věcí ve vašem působení zklamáni. Přišli jsme, přicházíme o jeden z největších a nejvlivnějších členských států v Evropě i na venek, a to je zklamání. To je historické zklamání. A neříkejte nám, že za to neponesete svou část odpovědnosti, jakož byste měl. Já mám také obavu z toho, že vystoupení Spojeného království z Evropské unie nezahájilo období reflexe nad eh, kořeny toho, co se stalo. Mělo to tak být. Pan Barnier dnes ráno hovořil o tom, že je potřeba pustit se do reflexe. Já jsem ale očekával, že se to stane ještě před Brexitem, ne po Brexitu. Namísto toho jsme si zvolili politický postup, který ještě více rozdělil Evropu a posílil problémy. Vaše komise, pane předsedo, si se pustila do opravdu arrogantní svévolné politiky, která vedla ke dvojím standardům. U některých zemí a jste trvali na tom, že musí dodržovat právo a dávali jim lekce a na druhou zemi jste přihlíželi to, že některé země porušovaly jedno pravidlo za druhým. Byly země, které porušily migrační pravidla a potom byly vytvořeny politiky, které dělily veřejnost a naši lidé ji nechtěli. Evropská komise má přibližovat národy k sobě, nemá je od sebe oddalovat. Obávám se, že musím říci, pane předsedo, že vaše komise, která nyní odchází, byla tou první, která udělala více pro to, aby eh, lidé v Evropě měli od sebe dále, než pro to, aby měli blíže. Paní předsedkyně Obry má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak nemohu nezačít dlouhým seznamem skandálu daňových úniků. Paradise Papers, Panama Papers, LuxLeaks, o kterých tam konec konců se to stalo ve vaší vlastní zemi, v Lucemburku, která pořád je ještě v Evropské unii daňovým rájem. Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostím, přestože některé komisaři je potřeba velmi pochválit, to bylo jako kdyby Monsanto mělo dostat za úkol konec pesticidů. Vy jste hodně hovořil o sociální politice, ale kde máme evropskou minimální mzdu, kterou jste nám slíbil? Musím říci, že bilance vaší práce v klimatické oblasti je opravdu špatná. Před pěti lety jste mnohé slíbil a pořád se ještě chválíte těmi uh, obchodními dohodami, ale v klimatické oblasti se udělalo velice málo. 16 tisíc lidí zemřelo ve Středomoří a je to opravdu ostuda Evropy, která ze sebe dělá pevnost. Pořád nemáme zákonodanou iniciativu Evropského parlamentu. Doufám, že příští komise to dožene. Vy jste sám říkal, že není možné učinit demokratické volby proti evropským smlouvám. My to vidíme přesně naopak. Nemůžeme mít evropské smlouvy bez demokratické volby. Nakonec vašeho období musím říci, že jste sloužil trhům a ne našim občanům. My chceme sociální práva a proto vám přejeme skvělý důchod a máme pro vás malinký dárek. Abyste se mohla vrátit do svého daňového úniku mezi své kamarády z nadnárodních společností. Takže vám přejeme hezký odchod do důchodu. Honorevole Evi. Děkuji, slovo má paní poslankyně Evy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Junkre, váš mandát a mandát vaší komise je u konce. Ovšem to, co já tady mám před sebou, mi eh, neumožňuje, abych vám dala dobré známky ve všech předmětech, protože v mnoha jste propadl. Třeba investiční program označovaný jako program Juncker. Program, který se měl zaměřit na obnovitelné zdroje a energetickou přeměnu, stále ještě financuje třeba fosilní paliva těch 195 projektů schválených v roce 2017, tak 77 eh, se týká plynu či ropy eh, a fosilních paliv se týká nějakých 55 projektů. Takhle si představujete energetický přechod v této historické fázi klimatických změn. Vy opravdu jste uh, Eh, velice váhal, pokud jde o potřebné kroky pro boji proti změna klimatu. Vysvětlete to mladým lidem, kteří vyšli do ulic a protestují proti těmto politikám. My potřebujeme nový investiční plán, tentokrát skutečně udržitelný, zaměřený paní předsedkyní von der Leyen. 3 miliony 3 triliony euro, které skutečně tyto změny zajistí. Doufáme, že parlament nebude muset znovu eh, se dívat na to mrhání prostředků, jak jste to dělal vy, které vedlo k velkým pochybnostem. Pokud by to bylo na nás, my bychom chtěli skutečné záruky po paní von der Leyen, že tento New Deal bude skutečný příspěvek a který nebude jenom opět další projekt v Junkrově stylu. <laughs> Hmm, jsme na konci této debaty. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili této rozpravy, zejména těm, kteří tady chválili, a také panu Zanimu, já si to prostuduji. Podívám se na ta čísla, ta si myslím, že nebyla v pořádku. Vážený pane předsedo Junkre, vážení členové kabinetu, já vám všem děkuji mnohokrát za to, že jste k nám přišli. Děkuji vám za vaši práci a jménem našeho parlamentu bych chtěl vyjádřit náš respekt a vděk za práci, kterou jste odvedli a za vaši angažovanost evropskému projektu. Děkuji. Eh, Děkuji. Teď eh, na chvilku zasedání přerušíme a potom přistoupíme k hlasování. Děkuji. Prosím, kolegové, abyste zaujali vaše místa, abychom mohli přistoupit k hlasování. So, ich darf Ihnen vorab mit... Tedy nejdříve mám, musím sdělit, že výbor Ekon a Envy rozhodli, že co se týče první, zahájit mezi eh, institucionální vyjednávání před prvním čtením podle článku 72 jednacího řádu. Postoj parlamentu přijatý v prvním čtení, který představuje mandát pro vyjednávání, je k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání a bude také eh, zveřejněn ve zápisu z pléna. Dostáváme se k hlasování a jako první zpráva kolegyně Blinkevičů, Evropský fond Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Je to jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Is this no? No. Can I close? Ich schließ ich schließe die Ab Tímto končím hlasování. A bylo to přijato. Dostáváme se k další zprávě kolegy Davise. To jsou rybářská práva Té hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. I toto bylo přijato. Dostáváme se ke zprávě kolegy Fan Overtfelda o rozpočtu na rok 2020. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. I tato zpráva byla přijata. A dostáváme se k závěru našeho hlasování. To je eh, naléhavý postup na zádost eh, výboru pro dopravu a cestovní ruch. Eh, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. I toto bylo přijato. Děkuji vám mnohokrát. A tímto přerušuji naše zasedání do 15. hodiny. Těším se tedy, až se setkáme opět odpoledne.